po e, ukončení rozpravy, čili teď. Můžeme hlasovat. První návrh usnesení se týká kambočského zákonu o nevládních organizacích. Budeme hlasovat o celém textu usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Usnesení bylo přijato. Nyní budeme hlasovat o usnesení o Demokratické republice Kongo, zejména případu dvou zadržených lidskoprávních aktivistů Ivan Makvambali a Freda Bomy. Jde o společný návrh usnesení od politických skupin a budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Usnesení bylo přijato. Nyní budeme hlasovat o usnesení o situaci v Bahrajnu, zejména případu e, Nabila Rajaba. E, po odůvodnění C máme pozměňovací návrh číslo 1. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní? Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Doufám, že všichni hlasovali. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Usnesení bylo přijato velkou většinou hlasů. A nyní Nyní budeme hlasovat o usnesení o situaci dvou křesťanských pastorů v Sudánu. Jde o společný návrh usnesení. E, po odstavci 3 máme pozměňovací návrh 3 od EPP na dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Alespoň se mi to tak zdálo. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Czy wszyscy oddali głos? Zamykam głosowanie. Głosowali všichni. Končím hlasování. Zamknięto. Nyní budeme hlasovat o odstavci 7 původního textu. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 8, původní text. Na je tu ústní pozměnění od paní Verža. Chcete si vzít slovo, paní Verža? dověděla, že tři odpovědní ze sudánské opozice eh, z kongresu byli odsouzeni k 20 ranám byčem a e, toto bylo okamžitě provedeno před soudem. Myslím si, že to je ponížení před tímto soudem a já žádám Evropský parlament, aby zaintegroval tuto novou skutečnost do usnesení. Myslím si, že to bylo předmětem konsensu. Co? či ktoś vyražal zpřečí vůbec té poprawki ústnej? Chce, má někdo nějaké námitky k tomu to ústnímu pozměňovacímu návrhu? návrhu, takže budeme hlasovat o uh, odstavci uh, e, 8, tak jak byl pozměněn. Kde pro? Proti, zdrželi. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Bod 9. Původní text, kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. A nyní po bodu F, pozměňovací návrh číslo 1 EPP, kde je pro, proti, zdrželi, Pozměňovací návrh byl přijat. Návrh 2 EPP, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Bod H, původní text, kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Nyní budeme hlasovat o rezoluci jako celek a to jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Rezoluce byla přijata velkou většinou. Děkuji vám a e, děkuji vám.